nemůžete, ale doufám, že vás získáme na svou stranu, abychom mohli tento jednací řád změnit. Mr. Mann, I understand. Pane Mane, já chápu vaši frustraci a nejsem ráda, že nemohu dát členům slovo k tak důležitým otázkám, ale máte také pravdu v tom, že říkáte, že bychom museli změnit k tomuto náš jednací řád. Takže to vidíte. A další věc, kterou bych chtěla říct, je, že během debat, kdyby se bývali všichni drželi svého řečnického času, tak bychom měli možnost eh, dát eh, slovo více lidem v rámci procedury Catch the Eye, ale bohužel to tak nebylo. Takže teď přejdeme k hlasování a vaše připomínky byly zaznamenány. Můžeme hlasovat o sedmi návrzích usnesení, pokud jde o Pakistán. Pane poselte, vy byste chtěl ještě mít ústní pozměňovací návrh ve 13. Paní předsedkyně, naše kolegyně vyjednávali skvělým způsobem a zajistili mezi politickými skupiny vytvoření úžasného usesení, ale článek 13 je poněkud matoucí a vlastně nic neznamená. Proto navrhujeme novou formulaci is concerned about the possible misuse to znamená, že opravdu máme veliké obavy, pokud jde o záležitosti, které posilují rozhodnutí rady z listopadu 2009. Je to tedy konciznější a chceme poprosit, abyste hlasovali a souhlasili s novou formulací. Děkuji. Pane poslte, jsou nějaké námitky proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Zdá se, že ne. Dobře, čili budeme So we will vote on... Čili budeme hlasovat o tomto ústním návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. A nyní je to B, úvodní ustanovení, oddělené hlasování. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, pro? Proti? Zdrželi se. musíme to ověřit. Čili ještě jednou ověříme druhou část úvodního ustanovení B. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Dále je to římská pětka, dělené hlasování, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, Zamítnuto. A nyní o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní budeme hlasovat o šesti návrzích usnesení ohledně situace v Tajsku. Šterka, kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Pětka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka, pro, proti, zdrželi se. Hmm, to bylo těsné, ověříme to. Ještě jednou. Šestka. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Jednička. Pro, proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení A po částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A nyní celý návrh usnesení po změněné formě, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dalším bodem na našem programu je hlasování o několika usnesení, které se dotýkají barmy. Nemáme zde žádné pozměňovací návrhy, čili budeme hlasovat o celém návrhu usnesení a to po jménech zahájí hlasování. Hlasovali všichni? Všichni? Končím hlasování. Přijato. Thank you to... Děkuji, děkuji všem, děkuji všem autorům usnesení. Zápis dnešního jednání předložíme parlamentu ke schválení na začátku dalšího plenárního zasedání, pokud nebudou žádné připomínky. Předložila bych to společně i s těmito usneseními, které jsme přijali na dnešním plenárním zasedání všem těm orgánům a osobám, které jsou zaznamenány v našem usnesení. Tím končím.